Innanzitutto diamo il benvenuto. Počkáme na pana Figela, který je zvláštním vyslancem pro podporu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo Evropskou unii. 24.6.2013 2013 eh, Komise pro zahraniční záležitosti přijala jakési vedoucí linie pro podporu a ochranu svobody náboženského vyznání či přesvědčení. Parlament vždy podporoval náboženské menšiny a 4.2.2016 2. 2016 schválil rezoluci usnesení, podle toho se hovoří, kde, kde se hovoří o systematickém vlastně vraždění náboženských menšin islámským státem. Hovořilo se tam o vyhlazování těchto menšin a tehdy jsme požadovali, že chceme zvláštního eh, vyslance právě pro svobodu náboženského vyslání či přesvědčenství mimo EU pan předseda Evropské komise Juncker jmenoval pana Figela a právě jemu dal tuto odpovědnost. A on se tedy stal skutečně zvláštním vyslancem pro podporu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo Evropskou unii. Evropský parlament eh, zároveň sleduje pečlivě situaci, která je velice prekérní, velice obtížná pro náboženské menšiny v současném světě. Evropský parlament rovněž přijal několik různých usnesení, která obsuzují porušování lidských práv v jejich celku. E, ještě děkuji, děkuji pane Fikle, za to, že jste se dnes dostavil mezi nás v rámci vašeho mandátu, který jste obdržel, a v rámci vašich odpovědností, zejména v Jižním Súdánu a v Egyptě. Rádi bychom, abyste dnes nám mohl udělat takový aktuální přehled o situaci, o tom, co jste učinil a také o tom, co plánujete do budoucna. Nyní vám tedy předám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. A jsem velice rád, že zde mohu s vámi být. Nechci vás příliš obírat o čas, ale jsem vděčen, že zde můžeme popřemýšlet o významu svobody vyznání. Vy jste už popsal krátkou historii tohoto rozhodnutí a bavit se o situaci ve světě, zvláště se zaměřit na Sudán a na Irák. Rozhodnutí Evropské komise padlo v loňském roce, kdy Evropský parlament odhlasoval velkou většinou usnesení o krutostech páchaných na jezídech a jiných křesťanských skupinách a minoritách na území, kde eh, minuje ISIS. Termín genocida se nepoužívá každý den, není běžný, ale to, co se děje na těchto územích, eh, naplňuje znaky genocidy nejenom podle definici EU, ale i Rady Evropy, eh, britského parlamentu, australského parlamentu, celé řady institucí. A my bychom měli dělat více, než jenom citovat nebo předkládat taková ta usnesení. A právě od toho zde jsem. Protože svoboda náboženského vyznání či přesvědčení to je jeden z hlavních nástrojů, jak bránit vzniku takových e, to hrůz, protože minulé století přináší radu příkladů, kdy jsme byli slabí v prevenci těchto činů, kdy jsme byli slabí při ochraně e, obětí i při trestání pachatelů. A proto se musíme v této oblasti zlepšit. A mimo jiné jde o to mít náležitou politiku, mít zde reprezentaci a nástroje pro ochranu. A jsem rád, že nyní máme pokyny v Evropské službě pro vnější činnost, že máme interskupinu v Evropském parlamentu, která dnes vydala novou zprávu o svobodě vyznání náboženského přesvědčení na světě. Děje se mnoho v Evropské komisi, v členských státech, je mezinárodní kontaktní skupina diplomatů, kteří řeší tuto agendu a jsou zde i širší mezinárodní platformy a instituce, kde je toto téma přijímáno a relevantně pojednáváno. Co tedy dělám a co bych měl dělat? Tak, eh, svoboda eh, náboženského vyznání, ve světě se týká nejrůznějších menšin a na základě různých srovnání můžeme říci, že ta situace je alarmující a ten trend je negativní. V celé řadě zemí dochází k omezování